a předáme ho příslušným italským orgánům. A dále jsem od skupiny EPP a FD, e FD dostal několik žádostí o změn v eh, meziparlamentních delegacích a na výborech. Seznam nominací bude zmíněn v zápise z tohoto zasedání a pokud žádné námitky nebudou předány před přijetím, tak tyto nominace budou přijaty. Příští zasedání bude zítra, ve čtvrtek 22. října 2009 od